Euh, Vážené kolegyně a kolegové, dobrý den. Prosím, posaďte se na svá místa a navrhuji, abychom pokračovali v našem zasedání. Navážeme na 29. tedy včerejšek. Alors, euh, nous nous en sommes au point. Takže jsme u bodu 21, který na povede k tomu, že naše delegace bude informovat o cestě do Španělska. Bylo to na žádost koordinátorů, kteří měli za hlavní cíl podívat se, jaká je situace, pokud je o zaměstnanost mladých. Tato delegace byla složena paní Veronika Lepe Fontaně Orkota, PPE, pan Lambel Sirkas, sociodemokrat, činnosti mimo kvótu, dva paní Evelyn Regner a Siriovír. A já sama jsem byla v čele této delegace. Myslím si, že jste dostali písemnou zprávu, ve které je eh, detailně popsáno, s kým vším jsme se setkali. Nejdříve jsme navštívili středisko pro zaměstnanost Albert St. Martin v Porez, potom jsme navštívili jedno nadaci, fondaci, nadaci ANSEC, což je nadace, která je zapojena do projektu Flissa Fondosa, Lavanderia Industrial, Jinými slovy, je to podnik, který se zabývá průmyslovými barvami a lakováním a kde eh, tato nadace částečně finančně pomáhá. Potom jsme se setkali se členy eh, eh, výboru pro zaměstnanost jejich parlamentu, potom s radou mládeže, potom se státní tajemnicí paní Idalgo s ministrem pro vzdělávání panem Verde. Uverte se opravuje řečnice a poté jsme se sešli také s odbory a s odborovou organizací pro zaměstnavatele. Musím říct, že to byla cesta eh, velice hektická a já nebo respektive kolegové, kteří mě doprovázeli, by se k tomu možná chtěli vyjádřit, ale já osobně musím říct, že jsem byla velice udivená, eh, eh, jaký byl o nás zájem. A to v kontextu, kdy víme, že vlastně image Evropské unie v očích Španělů je dosti negativní, ale přesto jsme cítili velké očekávání eh, vůči Evropě. A měli jsme pocit, že v té zoufalé situaci mládeže, eh, že právě na té evropské úrovni je snad ta naděje pro ně. My jsme hodně zdůrazňovali a samozřejmě zazněla tam i řada otázek, která byla spojená se vnitřní e, politikou Španělska. Do toho jsme se nechtěli samozřejmě nějak měšovat, ale přesto jsme e, tam slyšeli celou řadu dotazů, pokud je o tu novou iniciativu Záruka pro mládež, jaké tedy jsou tam možnosti pro mládež a já osobně jsem často vystupovala, pokud jde o ty výzvy, eh, které jsou spojené s jednáním o rozpočtu, ale také na straně druhé, jak zlepšit podmínky sociálního dialogu ve Španělsku. Protože to velice dobře vidíme, že je to jeden z bodů, kde jsou velké a jasné obtíže eh, partneři si to přehazují jeden na druhého, ale vidíme, že v některých zemích ten sociální dialog je kvalitní a funguje. A tam vidíme, že je dosti značný tedy rozkol a tam, a já vlastně ani nevím, jak by to bylo možné, jestli Evropa by měla nějak zasáhnout této oblasti, ale tam, kde by mohlo dojít určité interferenci, že pokud by Evropa podporovala programy, a tady mluvím naprosto za sebe sama, a nestavět nějakou podmínečnost, která je proticyklická, kdyby tedy třeba tato podmínečnost mohla na pomoci sociálnímu dialogu, tak by to byl krok dobrým směrem. Takže to je těch pár slov, které jsem chtěla tady říci jakožto informaci o naší cestě, ale pochopitelně vyzývám kolegy, kteří se mnou byli a kteří tady jsou se mnou v sále, aby se k tomu vyjádřili. Veronika a potom další, prosím. Eh, eh, eh, Velice stručně ano, myslím si, že opravdu to byla návštěva velice zajímavá. Nikdy jsem neviděla tolik novinářů, kteří by čekali na předsedkyni výboru, když jsme vycházeli z Ministerstva pro zaměstnanost. A ukazuje to, že Španělsko je opravdu zainteresováno všemi těmi opatřeními, které jsou připravovány pro zaměstnanost, pro to, aby se mládež dostala z těch závažných problémů v současné době. A také to ukazovalo na naději, kterou vkládají do pomoci ze strany Evropské unie. Myslím si, že to byla dosti pozitivní cesta a ještě jedna věc, o které bych se chtěla zmínit, to je ty vztahy, které jsme měli se španělskými poslanci. Když se hovoří o demokratické legitimitě, tak si myslím, že je právě důležité mít více vztahů, více kontaktů s poslanci členských států, abychom také mohli mm, jednat o opatřeních, ale v každém případě ta cesta byla velice pozitivní. Děkuji. Kolega další, prosím. Yo también participo de Já si také myslím, že to bylo velmi pozitivní. Několik dní po naší návštěvě se odehrála vrcholná schůzka mezi eh, představiteli odborů a vlády. A v Madridu tedy došlo k také setkání mezi různými parlamentními eh, skupinami. A chci říci, že to napětí, eh, kterého jsme byli svědkem v květnu, trošičku už polevuje. A myslím si, že také červnová rada by to mohla odrazit. To znamená, že to napětí je samozřejmě jasné. Je jasné, že lidé žijí v napětí, protože jsou velmi, ve velmi složité situaci, ale i přesto mohu říci, že si myslím, že se ta atmosféra opravdu zlepšuje. Vy jste hovořila o té naději. Já bych ji také ještě eh, rád zdůraznil. Myslím si, že pokud se nám nepodaří naplnit tyto naděje, takže by to mohlo vést opravdu k dalšímu velkému propadu a že by mohlo opravdu začít docházet k velkým sociálním střetům, k daleko horším než v minulosti. My jsme si také vyslechli doporučení komise. U některých eh, jsme chtěli trošičku více manevrovacího prostoru. Některé zase ten, ten manevrovací prostor mají. Hovořilo se také o těch sociálních střetech a je třeba o nich hovořit, protože situace je velmi složitá. Merci beaucoup. Velice děkuji. Jsou nějaké dotazy? Nebo nějaké žádosti o upřesnění? Ne? Veronika má naprosto pravdu, to mediální vlastně tedy ohlasy byly skutečně obrovské a ten zájem, jak tedy pozitivně by Evropa mohla pomoci v takovéto situaci, eh, která je tak křehká, pokud je o španělskou mládež, tak ten zájem byl obrovský. Skutečně upřímně ty naděje, které jsou vkládány do Evropy a do těch peněz a iniciativy, která je na to zaměřena, eh, je důležité nadále podporovat. Tak, vidím, že ještě nejsme úplně všichni, ale je 10.15, takže navrhuji. Alespoň koordinátoři, prosím, můžeme hlasovat, a nebo ještě čekáte hodně vašich členů? Dívám se navzájem koordinátorům. Můžeme začít, nebo čekáme ještě minutku? Pět minut, to je moc. Minutu jednu, ano. Dvě minuty. Takže kompromis, ano. Vážené kolegyně a kolegové, takže ty dvě minutky uplynuly, nebylo to pět, ale víc než dvě. <clears throat> Než přejdeme k hlasování, tak bych chtěla říct členům, že s ohledem na ty žádosti, které zazněly včera naprosto oprávněně, pokud je o tlumočnický režim, tak dnes jsme zvýšili kvalitu eh, tlumočnického režimu a mohli jsme ještě obdržet švédštinu, řečtinu a portugalštinu pasivně, takže můžete hovořit těmito jazyky, ale nemůžete poslouchat tlumočení do těchto jazyků a DG Inte nám už nemohla dodat žádné další jazyky, protože bohužel není dostatek tlumočníků na trhu. Takže vidíte, je to profese pro budoucnost pro celou řadu zemí či jejich občanů. Tedy doufám, že toto vylepšení tlumočnického režimu nám umožní uspokojit alespoň některé poslance, pokud ne všechny. Tak a nyní tedy přistoupíme k hlasování. U bodu 22 hlasujeme návrh stanoviska Ole Kristensena o provádění strategie EU pro mládež pro období 2010-2012. Je to návrh stanoviska pro výbor kultura. Tak, pozměňovací návrh 1, odstavec 1, Ale Christensen a Evelyn Rigner. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. E, odstavec 1, kompromis A, čtyři skupiny, kdo je pro, přijali. Kompromis B, čtyři skupiny, kdo je pro, zdržel se, přijato. Kompromis se předložen čtyři skupinami, odstavce jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dále odstavec 2, kompromis E, který předložili čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. E, odstavec 2, kompromis D, pět skupin, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dále odstavec 2, kompromis F, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 3, kompromis G, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 4, kompromis H, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 4, kompromis I, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. <clears throat> Dále kompromis L, odstavec 5, 4 skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dále para, odstavec 5. Kompromis je, představují čtyři skupiny nebo frakce, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Dále odstavec 5, kompromis K, čtyři skupiny, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Pořád Odstavec 5, kompromis N, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se. Odstavec 6, kompromis N, představují čtyř, pět frakcí, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A konečně odstavec 7, kompromis O, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, proti, zdržel se, přijato. Tak, ověříme si to ještě elektronickým hlasováním, prosím, všichni máte své kartičky. Končíme hlasování. 35. pro, 2 <clears throat> proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme zpravodaji. Je to velice dobrý výsledek. To bylo skoro jako nordický kompromis. A teď se vrátíme 23 u... Uh, Jdeme k bodu 23. Eh, týká se to stanoviska Jean Lambertové o dopadu krize na přístup zranitelných skupin k péči. Jedná se o zprávu z vlastní iniciativy. Odstavec 1, pozměňovací návrh 55, pan Becker, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Odstavec 1, pozměňovací návrh 58. Pan Becker, kdo je pro? Proti? To ověříme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 14 pro, 10 proti, 14 se zdrželo. Schváleno od odstavec 1, od pozměňovací 59 miliona Cebrnocha. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 2, kompromis A, předložen dvěma skupinami. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 2, pozměňovací návrh 63. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 3, eh, pozměňovací návrh 64 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 68 eh, pana Beckera, kdo je pro, proti, zdrženo. Odstavec 4, 66, stejný autor, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 5, 68, Birgit Cipel, pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 5, 69, Jan Lambertová, pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 5, kompromis I, předložen dvěma skupinami, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 6, kompromis B, Předložen třemi skupinami, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Marian Arken. Paní předsedkyně, chtěla jsem vám jen říci, že máme trošičku spoždění při poslouchání tlumočení, to znamená, že bychom potřebovali, abyste hovořila trošičku pomaleji. Já jsem si myslela, že hovořím spíše pomle. Já jsem si nikdy nestěžovala, ale opravdu, abychom všichni mohli správně hlasovat, tak prostě hovořte prosím trošičku pomaleji. Dobře, dobře, já nebudu hovořit anglicky, takže pomalu. a Odstavec 6a, pozměňovací návrh 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Vrátím se předešlé poznámce, to znamená, že dokonce i s angličtinou člověk může mít určitou nevýhodu. Odstavec 7, kompromis C. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Ke stejnému odstavci kompromis E, předložený třemi skupinami. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 7, dvě, dva zhodné pozměňovací návrhy 79 od Jean Lambert a 80 od paní Castello a Birgit Cipil. Čili budeme hlasovat o nich společně pro, proti, zdržel se, schváleno. Poté odstavec 7, pozměňovací návrh 81, Birgit Cipel pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 8, Pozměňovací návrh 82 od pana Beckera. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 9, 83, eh, stejný autor pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 10, pozměňovací návrh 84, Birgit Cipel pro, proti, zdržel se, Schváleno. Odstavec 10, pozměňovací návrh 85, pana Popakise, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavec 11, kompromis D, předložen dvěma skupinami, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavec 12, kompromis F, předloženým třemi skupinami. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Poté odstavec 12, kompromis G, prezentovaný dvěma skupinami. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A poté odstavec 12, pozměňovací návrh 87, 97, promiňte, tak ne, pro, proti, schváleno. Eh, pozměňovací návrh eh, 99 pro, proti. Myslím si, že to bylo schváleno, ale ověříme to elektronicky. 99 eh, ověřujeme elektronicky. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. 19 pro, 6 proti, 14 se zdrželo, takže jasně schváleno. 100 stejný autor pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 101, stejného autora, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 102, stejný autor, pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 13, kompromis H, předložený třemi politickými skupinami, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 13, pozměňovací návrh 107, pan Murphy pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 14, kompromis je, tři skupiny předložily pro, proti, zdržel se, schváleno ke stejnému para odstavci eh, kompromiska. Tři skupiny předložily pro proti, zdržel se, schváleno. Poté 14. pozměňovací návrh 114 Paul Murphy, čtyři strany první části bez slov Harnessing the Uninvested Wealth až po Society. Kdo je pro první část bez této části? Proti. Proti. Zdržel se. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Druhá část padá. A pak máme odstavec 14, odstavec 115 pana Popakise, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 15, kompromis L, tři skupiny předložily pro, proti, zdržel se, schváleno. Poté odstavec 15, eh, devítka výbor že pro ženy pro proti zdržel se schválno. Odstavec 10 stejného výboru pro proti. Vy už nehlasujete. Odstavec 10. Výbor pro ženy. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Odstavec 15. Pozměňovací návrh 118. polmorfy, Kdo je pro? Proti zdržel se. To ověříme elektronicky 118. Všichni hlasovali, ukončuji hlasování. 21 pro, 17 proti, jeden se zdržel, takže schváleno. Stále ještě odstavec 15, posměňovací návrh 119 pana Beckera, ústní pozměňovací návrh. Není tady žádná námitka vůči pozměňovacímu návrhu ústnímu. Takže takto modifikovaný návrh jde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, 119 tedy ověříme kdo vyžadoval. Asistenti nemůžou žádat verifikaci, takže 120 odpadá. A teď se dáváme k pozměňovacímu návodu 121 pana Bulána a paní Šartě. Kdo pro? Proti? Zdržel se schváleno. Odstavec 16, pozměňovací návrh 122 padá, takže dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu 123 Kinga Kunz. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 124, stejný autor pro, proti, zdržel se, schváleno. 125, stejný autor pro, proti, zdržel se, schváleno. 126, Minodora Klivety pro, proti, zdržel se, schváleno. 127, stejná autorka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 128, stejná autorka pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Odstavec 4 pro výboru pro ženy pro, proti, zdržel se, schváleno. Mm, odstavec 5 výboru pro ženy, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Šestka, stejný výbor pro, proti, zdržel se, schváleno. Sedmička, stejný výbor pro, proti, zdržel se schváleno osmička, stejný výbor pro, proti, zdržel se schváleno. Eh, odstavec 17, pozměňovací návrh 129, Bulan Chartier, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec, pozměňovací návrh 130, Tatiany Ždanoky, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 131 Kinga Queens pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 132 pana Beckera pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 18, kompromis M, předložen třemi skupinami pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 18, pozměňovací návrh 136 ve dvou částech. První část bez slov and not to criminalize, ho, criminalize homelessness in their legislation. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Eh, kdo je pro tato slova? Pro, proti? Schváleno. A poté odstavec 18, eh, výbor pro ženy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Odstavec 19, pozměňovací návrh 137, paní Blinkevičutek, kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. 140 pana Bekera pro, proti, zdržel se. To ověříme. 140 ověřujeme. Všichni hlasovali, ukončuji hlasování. 19 pro, 19 proti, čili nebylo to schváleno. Odstavec 20, kompromis end, tři skupiny, čtyři skupiny předložili pro, proti, zdržel se, schváleno. Promiňte, e, dopustila jsem se chyby. Po odstavci 19 musíme také hlasovat o pozměňovacím návrhu 141 pana Bekera. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Ještě jednou se omlouvám autorovi pozměňovacího návrhu. A nyní o, už jsme hlasovali o kompromisu N. E, poté odstavec 20 hlasujeme o 146 ve dvou částech. První část bez slov to complement European až k development, kdo je pro tuto první část, pro proti, zdržel se schváleno, a kdo je pro zanechání těchto slov proti. Vy nehlasujete. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Odstavec 21 kompromis o ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Není tady žádná námitka vůči pozměňovacímu návrhu ústního, takže dávám hlasovat o kompromisu o tak tomu pozměněném pro, proti, zdržel se schváleno. Poté odstavec 21, Jean Lambert 149 schváleno. 151 pana Bekera pro, proti, zdržel se, schváleno. 152 stejný autor pro, proti, zdržel se schváleno. 153 Kinga Kunz pro, proti, zdržel se schváleno. 154 Kinga Kunz pro, proti, zdržel se schváleno. 155 stejný, stejná autorka pro, proti, zdržel se schváleno. 157 Paul Murphy pro, proti, zdržel se schváleno. Vys 3, pozměňovací návrh od paní Claude Moraes a od Jean, Lam, Jean Lambertové pro, proti, schváleno. E, tady opět máme trojku pro, proti, zdržel se schváleno pozměňovací návrh 4 za stejných podmínek pro, proti, zdržel se schváleno pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdržel se schváleno. Opět po trojce pozměňovací návrh 6 King Akons pro, proti zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 7 stejná autorka pro, proti zdržel se schváleno. Potom pozměňovací návrh 8 Marian Harkin, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 9 Birgit Cipel pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 10 Eh, zpravodajky pro proti zdržel eh, se schváleno. Pozměňovací návrh 11 a 12 hlasujeme společně pro proti zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 13, Emer Kostelo, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Eh, stejné podmínky pozměňovací návrh 14, Emer Kostelo, Bergicipel pro, proti, zdržel se schváleno. Eh, poté pozměňovací návrh 15, Emer Kostelo pro, proti, zdržel se, schváleno. A úvodní ustanovení A, pozměňovací návrh 16, Milan Cabrnoch pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 17, Kinga Köns pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 18 kompatibilní, čili dávám k hlasování návrh Marina Arkin pro proti, zdržel se schváleno. Poté úvodní ustanovení A, e, odstavec A, výboru pro ženy pro proti, zdržel se schváleno. E, stále po úvodním ustanovením A, pozměňovací návrh 19, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 20 pana Beckera pro proti zdržel se schváleno 21 Filip Boulon a paní Šartě pro proti zdržel se schváleno. E, úvodní ustanovení B, kompromis P, předložen čtyřmi skupinami, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. E, úvodní ustanovení B, pozměňovací návrh 26, Silvina Rapty pro, proti, zdržel se schváleno úvodní ustanovení C, dvě zhodná, dva zhodné pozměňovací návrhy, Lambert Costello pro, proti, zdržel se schváleno. Stále po úvodním ustanovení C, 28. Jean Lambert pro, proti, zdržel se schváleno. 29. Ines Kristina Cuber a Patrik Learik, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Eh, úvodní ustanovení C, pozměňovací návrh 30 Milan Sabnoch pro, proti, zdržel se, schváleno. 32 Kostelo Sipel pro, proti, zdržel se, schváleno. 33 Emer Kostelo pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec G výboru pro ženy pro proti, zdržel se, zamítnuto. Původní ustanovení D, původní ustanovení 35, se 35, pan Becker pro, proti, zdržel se, schváleno. 36, Kinga Kearns pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec D, 37, zpravodajka pro, proti, zdržel se schváleno. Úvodní ustanovení E, pozměňovací návrh 39, zpravodajky pro, proti, zdržel se schváleno. 40, Marian Arkin pro, proti, zdržel se schváleno. Poté úvodní ustanovení E, e Marian Harkin, 41 pro, proti, zdržel se schváleno. Úvodní ustanovení E, v pozměňovací návrh 42 G. Lambert pro, proti, zdržel se schváleno. E, úvodní ustanovení F, e, pozměňovací návrh 43 zpravodajky pro, proti, zdržel se schváleno. 44, stejná autorka pro, proti, zdržel se schváleno. Úvodní ustanovení G, pozměňovací návrh 45, Bulan Chartier pro, proti, zdržel, zdržel se schváleno úvodní eh, ustanovení H, pozněvací návrh Milana Cabrnocha 46 o vyškrtnutí pro, proti, eh, zdržel se zamítnuto kompromis Q, předložen dvěma skupinami, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Mm, pozměňovat úvodní eh, ustanovení I, Jean Lambert pro, proti, zdržel se schváleno. 49, Milan Cabrnoch pro, proti, zdržel se schváleno. Eh, úvodního stanovení je kompromis R předložen čtyřmi skupinami, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Poté úvodní ustanovení je pozměňovací návrh 54 Jean Lambert, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Úvodní ustanovení K, pozměňovací návrh 55, Boulan je pro, proti, zdržel se, schváleno. Úvodní ustanovení K, pozměňovací návrh 56 stejného autora, pro, proti, zdržel se, schváleno. Úvodní ustanovení K, eh, odstavec C, výbor pro ženy pro, proti, zdržel se, schváleno. Úvodní ustanovení eh, stejného výboru pro, proti, zdržel se, schváleno. H, stejný výbor, pro, proti, zdržel se, schváleno. Ano, dobře, tak to ověříme. Máme náš místo předseda, je bdělý a chce ověřit. Dobře. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. 19 pro, 20 proti, Pan místo předseda měl pravdu. Úvodní ustanovení K. Odstavec I. Komise pro ženy. Kdo je pro? Proti. Tak znovu začneme. Odstavec I. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Odstavec je komision pro, eh, výbor pro ženy, promiňte, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Úvodní ustanovení K, odstavec K, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A předkládám k hlasování celou zprávu z vlastní iniciativy. Elektronicky zahoji hlasování. Všichni hlasovali, ukončuji hlasování. 36 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme naší zpravodajce. Nous en venons. Nous en venons. Nyní přicházíme k poslednímu hlasování našeho dopoledne. A to je náš návrh eh, rezoluce na plenárku, pokud jde o sdělení komise ohledně eh, balíček pro sociální investice. Po odstavce 1 pozměňovací návrh 35, to je Mosrkas, kdo je pro, proti zdržel se, přijato. Pozměňovací návrhy 36 a 37 jsou identické. Ověříme si prosím o 35. Zahajuji hlasování. Všichni mohli hlasovat. Končíme hlasování. 22 pro, 17 proti. Je to přijato. Pozměňovací návrh 36 a 37 jsou identické. Hlasujeme, prosím, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. 38, Jelenka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 39, Lamberta, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 40, a pozměňovací návrh ústní. Socialisté předložili. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není, takže hlasujeme takto. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 2, pozměňovací návrh 41, Malika Benhab a tu, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Odstavec 3, kompromis A, e, pět skupin představuje, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Přijato. Odstavec 4, pozměňovací návrh 17, Filip de Baker a ústní pozměňovací návrh tomu. Nikdo není proti, proti tomuto pozměňovacímu ústnímu návrhu, takže hlasujeme takto o pozměňovaném pozměňovacím návrhu, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Přijato. Poté odstavec 5, poznamenací návrh 48, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Odstavec 5, pozměňovací návrh 48, 9, pardon, stejný autor a ústní pozměňovací návrh. Nikdo není proti tomuto ústnímu návrhu, takže takto hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Odstavec 5, pozměňovací návrh 59, Filip Debakier, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 6, pozměňovací návrhy 52 a 51 jsou škrt rušící. 51 eh, byla stažena, takže zůstává 52, což je rušíc, ruš, zrušující pozměňovací návrh. Hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Takže hlasujeme o 53 Čabaury s ústním pozměňovacím návrhem. Nikdo není proti tomuto ústnímu. Takže hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Přijato. Dále odstavec 7, pozměňovací návrh 54. Alejandro Serkas, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. K názvu. Hlasujeme pozměňovací návrh 55 Filipa Debakiera. Kdo je pro? Proti? Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Odstavec 9, poslední návrh 56, stejného autora, pro, proti, zdržel se, přijato. 57, stejného autora, pro, proti, zdržel se, přijato. 58, stejného autora, pro, proti, zdržel se, přijato. 59, stejný autor, pro, pro, proti, Ověříme si. 59, prosím. Všichni mohli hlasovat? Hlasování skončilo. 21 pro, 18 proti, je to přijato. Odstavec 10, pozměňovací 60 třeba kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 11, kompromis B, čtyři frakce, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dále v odstavci 12, druhá odrážka, 64, kdo je pro, kdo proti, zdržel se, přijato. Dále odrážka 4, si návrh 65, stejný autora, jako pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 66, stejný autor pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 13, kompromis C, tři frakce, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A blížíme se k odstavci 13, pozměňovací návrh 71, Filip Beckera, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh D, odstavec 14, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Odstavec 15, 75, pozměňovací návrh, Filip de Baker a ústní pozměňovací návrh. Nikdo není proti tomuto ústnímu, takže takto hlasujeme o 75, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 15, pozměňovací návrh 76 od Malika Benabatotu. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 16, 77 od Filip Baker. Kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to bylo přijato, ale ověříme. Prosím, ověříme. Myslím si ale, že to je přijato. Hlasujeme. Všichni mohli hlasovat. Uzavíráme hlasování. 19 pro, 21 proti, takže to není přijato. <clears throat> takže teď můžeme hlasovat o 78, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 79, Jean Lambert a další, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 17, se návrh 80, stejný autor, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 80, pardon, 18 a 81, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 19, se návrh 82, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 20, se 83, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 21, To znamená 84, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme si. Prosím, ověřujeme 84. Zahajujeme hlasování. Všichni mohli odhlasovat, končíme hlasování. 19 pro, 21 proti, není to přijato. Odstavec 22, 85, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dále odstavec 25, návrh 86, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 25, návrh 87, Jean Lamberta, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 27, mi návrh 88, stejný autor, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. E, ke čtvrté kapitole rušící pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, ověříme si. Ověření 89. Všichni mohli hlasovat, končíme hlasování. 21 pro, 19 proti. Není to přijato, říká řečnice. Pardon, řečnice se opravuje, ano, je to přijato. Já už jsem se souběžně dívala na to, co budeme dělat u Bčka a takže teď výborně už vlastně ne, ano. Odstavec 28 hlasujeme o os, 90. E, Filip de Baker. A je to také rušící pozměňovací návrh. Kdo je pro, proti? Zdržel se? Ověříme si, prosím, u 90. Všichni mohli hlasovat, končíme hlasování. 22 pro, 18 proti. Je to také přijato. Takže hlasujeme o 91. Ne, ne, ne, oblová se řečnice. 91 odstavec 29, 92 tedy je to 92. Kdo je pro? Filip Dubaker. Proti. Zdržel se. Prosím ještě jednou ruce nahoru. 92, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Odstavec 30 a 93 od Filip de Beke, Filip Heinz Becke, omlouvá se předsedkyně. Kdo je pro 93? Proti? Zdržel se, přijato. Dále odstavec 31, návrh 94, Čabaory, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 32, pozdě se 96, Lambert, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 95 od Maliky, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 32, pozdě 97, stejný autor, pro, proti, zdržel se, přijato odstavec 34 kompromis E předkládají čtyři frakce. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Pozdělací návrh 101 odstavec 34 Heinz Becker. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Odstavec 37 kompromis F. Pět skupin. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Odstavec 36, kompromis G, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 35, pozměňovací návrh 108, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 37, pozměňovací návrh 109 od Filipa de Becker, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 38, kompromis H, 5, pardon, 4 skupiny předkládají, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 38, 119, pardon, kdo je pro, Proti. Zdržel se. 112. 112. O 112. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Odstavec 40 a 113. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 42 a 114. Je to rušící e, pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromis I, tři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, je přijat. Dále hlasujeme pozměnit 117. Je to doplňující pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dále odstavec 43 a 100. Debat 118. To je schválen Kompromis G, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 47 a 121, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 122 od Heinzbeckera, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 47, 123, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 124, stejný autor pro, proti, Takže si to ověřím. Ale mám pocit, že to je přijeto, ale... Končíme hlasování. Bylo otevřeno a teď tedy končíme. Říká předsedkyně 20 pro, 5 proti, 14 se zdrželo, je to přijato. Odstavec 48, 125 od Jean Lamberta, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 126 byl stažen, takže teď odstavec 50, návrh 128 plus ústní. Nikdo není proti tomuto ústnímu návrhu, takže hlasujeme o 128 takto pozměněné. Kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. V odstavci 52 kompromis P, který předkládají dvě skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se Přijato. Omlouvám se, byl to kompromis K a byly to tři skupiny, říká řečnice. Tak a teď hlasujeme po odstavci 52, pozměňovací návrh 132. Emil Kostelo, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 134, odstavec 53, Filip de Baker, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. Dále odstavec 53, odrážka 1, pozdějící návrh 135, Jan Zabrnoch, je to ruší, zrušující pozdějící kdo proti, proti, zdržel se. 136, Čidlamber, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověřujeme. 136. Hlasujeme. Všichni mohli hlasovat. Končíme hlasování. 19 pro, 21 proti. Není tedy to přijato. Odstavec 53, odrážka 2, kompromis L, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. Odstavec 53, odrážka 3, kompromis M, tři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Odstavec 53, odrážka 4, pozměňovací návrh 142, Čabaury, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 143, Sergio Butyres, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 54, pozměňovací návrh 154, 144 od Milana Sabrnocha, je to rušící pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 145, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pokud je o viza 1, pozměňovací návrh 1, zrkaz, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. Dále 25. Kdo je pro, proti, zdržel se? Přijato. 25. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro, proti, zdržel se? Přijato. Výzva 32. 4. Pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se? Přijato. Za stejných podmínek Pátý pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se. Stejné hlasování přijato. Teď úvodní ustanovení. Jedna, pozměňovací návrh šest, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Úvodní ustanovení A, pozměňovací návrh 7, Milana Cabrnocha, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 8, stejný autor, kdo je pro, proti, zdržel se. Stejné hlasování přijato. 9, stejný autor, kdo je pro, proti, přijato, zamítnuto. Pozměnil se návrh 10, Čabaojry, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměnil se návrh 11, stejný autor, pro, proti, zdržel se. Tady je příliš mnoho tedy zdrživší se hlasů, takže je to asi přijato. Stále Úvodní ustanovení A, pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím si, že to je zamítnuto, ale budeme to kontrolovat. Zájmu hlasování. Všichni mohli hlasovat, končíme hlasování. 19 pro, 21 proti, je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 13, stejný autor, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Úvodní ustanovení B, 14, pozměňovací návrh Milan Sladinu, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. C, 15. pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se, přijato. G a 16. Milan Sabrno, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Úvodní ustanovení I a sedmnáctka Kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. G, pozměňoval se 18, Jean Lambert, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. O, 19 od Milana Sabenocha, rušuj, zrušující pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme si, ale myslím si, že to je přijato. Tout le monde a pu voter. Všichni mohli hlasovat. Hlasování skončilo. A je to 22 pro, 18 proti, takže je to také přijato. Takže už nejsou ani nejniž minimální mzdy, ani kvalitní sociální služby. Tak, pozměňovací návrh 20, Milena Cabernocha, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že to je také přijato. Chceme to pro ověřit, nebo řekneme, že to bylo přijato? Přijato. Dále O a 21 od Filipa Debekera pro, proti, zdržel se přijato. 22, stejný autor pro, proti, zdržel se, přijato. 23, stejný autor pro, proti, zdržel se, přijato. 24, stejný autor pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení P, 25, eh, pro, proti, zdržel se, přijato. 26, stejný autor pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení Q a 28. Filip de Bakier pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27 od Milana Cabernocha, slučitelný, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení Q 29 od Sergia Kutides byl a ústní pozměňovací návrh, nikdo není proti tomuto ústnímu, takže takto hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. R a 30 od Filipa de Bakera, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. T 31 od Milana Cabrnocha, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, můžeme ověřit. 31. ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. 19 pro, 21 proti, takže to není přijato. U a 32, stejný autor, to byl rozrušující pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Takže teď budeme hlasovat o Y33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Y34 od Maliky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Hlasujeme o celém textu a ověřujeme si. Hlasujeme elektronicky. Prosím, zahajujeme. Tout le monde a pu voter, le vote est... Všichni mohli odhlasovat, končíme hlasování. 34 pro, 3 proti a 3 se zdrželi. Děkuji všem, kteří nám umožnili dospět k tomuto výsledku. A než přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, bych chtěla upozornit koordinátory, jaké byly jsou podmínky, za kterých bude toto dokument zkoumán a analyzován na plenárce. Zatím by to mělo být v pondělí večer. A budeme-li uvažovat, že konference předsedů by rozhodla, že do plenárníky na diskusy s ohledem na červnový summit a sociální dimenzi v ekonomické a měnové uh, unii, což tak nějak eh, koluje ve vzduchu, potom by tedy byla se skupina diskuse k tomuto dokumentu jednotlivých frakcích a diskuse, která by tedy byla závěrem diskuse jednotlivých politických frakcí. Zatím to je samozřejmě jenom návrh volný pro jednotlivé skupiny, aby to vzali v úvahu či nikoliv. Nyní přistupujeme k bodu 25 našeho programu, kdy bych vám měla říci, jak vypadala vyjednávání trialogu týkající se odpovědnosti státu vlajky. Veškerá jednání v trialogu se nepodobají protože v těch čtyřech dosavadních jednáních jsme mohli uzavřít vyjednávání eh, během tří trialogů, samozřejmě za té výhrady, že Koreper eh, schválí tu dohodu, ke které jsme dospěli. Jaké zásadní body byly na pořadu jednání? parlamentu, parlament, Evropský parlament na plenárním zasedání. Co se týče bodu nařízení E o inspekci, získali jsme nebo dosáhli jsme e, významného pokroku co se týče kontroly nebo dohledu nad konformitou s legislativou a článek 4 mohl být dán k procesu ověřování komise tady měla poměrně obecný přístup a my jsme tady mohli obohatit články týkající se tohoto postupu. E, my jsme také předložili určité bude k certifikaci a k inspekci, která by se měla uskutečňovat Po epických, čili širokých diskusích, Rada akceptovala, že kopie dohody sociálních partnerů bude součástí 14 personnes, mais c'est très significatif. Hein? Eh, lodí. My jsme se skutečně museli eh, zasazovat o to, aby osoby, kteří jsou na lodi, mohly konzultovat referenční texty týkající se sociálních aspektů, když jsou na lodi. Co se týče působnosti směrnice, museli jsme konstatovat velice silný požadavek, ze strany rady, aby rady, které mají méně než 100 tun, nebyly objektem, předmětem tedy tohoto mechanismu dohledu. Jedna z otázek, kterou jsme museli vyjednávat, byla otázka vědět vůbec, na jakém legálním základě právním eh, tento text byl redigován, aby se definovala možná působnost této legislativy. Je třeba vědět, že komise předložila návrh. Byl to návrh uskutečnění dohody mezi sociálními partnery a potom také umluvy eh, Mezinárodní organizace práce a rada v žádném okamžiku nechtěla, aby tomu bylo tak. To znamená, rada si nepřála, eh, aby byla dohoda na základě legislativní právního základu a aby tady byl na tomto právním základě postaven, aby na tomto právním základě byla postavena sociální dohoda. Poslední bod, důležitý. Také jsme vzali na vědomí eh, pokrok práce komise pro dosažení dohody nad doložkou, kde je stanovena odpovědnost státu vlajky v oblasti dodávání, no ono se asi neříká dodávání zaměstnanců, že nevím, jak bych to měla vyjádřit. Uh, No prostě pro poskytování zaměstnanců. E, to jsou ty e, agentury, e, které se zaobírají dodáváním námořního personálu. Takže jsem vám velice věrně popsala tato vyjednávání. Doufám, že to bude mít svůj dopad, co se týče vlivu Mezinárodní organizace práce, která umožňuje jít dále v určité, do, v určité oblasti. E, to je jistě bod, který e, vás, vás všech vzbuzuje vášně, ten uzavírám a teď dám slovo Jutě Steinrück, aby nás informovala o stavu jednání s radou o Evropském programu pro sociální změny a inovace po posledním trialogu, který se konal 23. dubna. A tady ještě nemohla být uzavřena vyjednávání, takže má slovo Juta. Ano, já jsem měla. Eh, ano, měla bych vás informovat o stavu vyjednávání a také o tom, že jednání ze strany rady byla, přeruš, byla přerušena a mohu teď informovat o tom, že příští týden budeme vyjednávat dál, protože všechny strany mají zájem na tom, aby se program ještě pod irským předsednictvím mohl ukončit. Doufáme, že Rada se přiblíží našim pozicím a stínoví zpravodajové předseda a já se ještě jednou příští týden sejdeme, abychom dohodli naše kompromisní linie, abychom diskutovali o naší další cestě. To je všechno. Děkuji mnohokrát. No skutečně po přerušení vyjednávání už jsme si uvědomili s paní zpravodajkou, že došlo k obnovení kontaktů do určité míry. Jistě si vzpomenete, že jsme vám řekli, že v důsledku přerušení vyjednávání se měla dohodu s vyjednávacím týmem, Eh, eh, psala jsem velvyslanci, abych vyjádřila naši vůli pokročit a naše zklamání nad tím, že jednání byla přerušena a eh, vyčíslila se tam celou řadu argumentů, bodů, která byla zablokována, týkající se hlavně aktů v přenesené pravomoci. Velvyslanec poté měl kontakt s vysokými představiteli této sněmovny, zejména s panem Klausem Lénem, je třeba vědět, že co se týče otázky aktů přenesené pravomoci, běží, byla zablokována i jedna, jiná jednání, například týkající se Erasmu kde tedy význam odblokovávání této záležitosti je, nepří, je velice důležitá, ale přece jenom tady byly určité uh, dobré zprávy v oblasti MMF, eh, víceletého finančního rámce. Pan velvyslanec eh, eh, si přál jednat na bilaterální a neformální úrovni, abychom měli výměnu informací, které došlo předevčírem. A po této výměně informací bylo doporučeno vyjednávacímu týmu znovu zahájit diskuse s radou čemuž dojde 5. června. A samozřejmě vás budeme informovat o tom, jak to pokračuje dál. Má někdo k tomuto bodu nějaké speciální dotazy? Malika? Donc euh, oui, je confirme, je suis euh, shadow... No, potvrzuji, já jsem stínovou zpravodajkou eh, v trialogu E, ještě není definitivně vyřešeno, jak to bude s Erasmem pro všechny. Tady máme stejnou blokaci k otázce aktů v přenesené pravomoci. Zatím tedy e, jsme nedospěli k dohodě v této otázce v našem trialogu a já bych se chtěla zeptat na ty e, akty v přenesené pravomoci, protože tady je celá řada otázek, které způsobují problém ve vyjednávání v programu pro, sociální, pro výměnu sociálních programů. Děkuji. Paní zpravodajka měla příležitost o tom hovořit, když tento bod byl na našem programu jednání, ale v tomto stádiu my už nemáme problémy s redakční úpravou textu, až na to, že tato otázka aktu v přenesené pravomoci má veliký dopad na celý soubor, protože to je otázka, protože ten program sociální výměny je velice zvláštní program. E, víme, nevím, myslím, že se teď našlo jiné jméno, že už se to nejmenuje program sociální výměny jako psy. Aha, teď se to jmenuje Easy. No, Easy je mnohem lepší než psy, není-liž pravda. Dobře, takže budeme hovořit o Easy. Když se jedná o Easy, tak záležitosti nejsou tak easy, tak snadné protože doba diskuse o aktech přenesené pravomoci rozhodně ovlivní schopnost či kapacitu rozpočtové mobility mezi třema osami mikrofinancování, program Progress a EURES. Na jedné straně a na druhé straně nad otázkou, kterou my považujeme za zásadní a to je vlastně substance, jako podstata aktů v přenesené pravomoci. A sice jak můžeme kontrolovat to, co dělá komise s penězi, které byly svěřeny. A dodala bych ještě druhý rozměr. Komise položila na stůl dost významně na základě návrhu závěru Evropské rady ze 7. a 8. února přerozdělování podle kapitol, tedy rozpočtových v obálkách. A když se podíváme na toto rozdělování obálkové, tak to není jenom to, co vyžaduje parlament, ale na základě závěru Evropské rady dospějeme k tomu, že současný program, ten, který je ekvivalentní tomu původnímu programu PSY, bude v roce 2016 vlastně eh, rozdělován prostřednictvím obálek. Eh, Komise, výbor pro rozpočet organizoval slyšení s panem komisařem Levandovským aby diskutovali právě o tomto přerozdělování mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami tak, jak to předložila a navrhla komise. A výbor pro rozpočet pozval také zástupce nejrůznějších výborů. Nevím, kde byli ostatní, já jsem tam byla a mohla jsem ve vašem jméně promluvit právě k tomuto bodu, eh, protože už jsem vám řekla, že jsem eh, se vyjádřila k dvěma dalším bodům. První to byl bod související s hlasováním v našem výboru, ale také k této otázce eh, obálky mládež a iniciativy, eh, protože všichni o tom hovoří, ale nikdo vlastně nevyvozuje veškeré důsledky. To jsem tedy jako poselství vyjádřila vaším jménem. Bylo to skutečně naprosto v rámci toho, co jsme tady u nás projednávali a přednesla jsem to tedy na výboru pro rozpočet. Ale to, co řekla Malika, možná, že by se chtěla ještě vrátit zpravodajka k obsahu eh, těch nejobtížnějších bodů vyjednávání protože se jedná o věřit, co jsou uspokojivé body, které jsme dosáhli. Paní zpravodajko. Ja, wir haben ähm, bisher... My, my jsme doposavat dosáhli takového předběžného souhlasu, který se týká těch programových OS, Progress, EURES. Stále Otevřená je osa mládež, kterou jsme chtěli zavést. Dále ještě některé horizontální otázky zůstávají otevřenými. Například, například strategický poradní výbor. To by bylo tak v podstatě všechno v souvislosti s tím, co říkala paní předsedkyně jako dopl- doplnění. Jinak v rámci posledního trialogu jsme měli nebo nabídli takový vyjednávací balíček, který obsahoval několik bodů. A to bylo ještě chvíli předtím, vlastně než rada ta jednání přerušila. To znamená, že v tuto chvíli musíme čekat, co nám bude předloženo, abychom se podívali, které jsou ty nejkomplikovanější body a uvidíme tedy příští týden. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Máte ještě nějaké jiné dotazy k tomuto bodu? Ne? Dobře. Takže po 5. červnu vám dáme vědět a vyzývám kolegy, aby si využili teď tuto dobu pro kladení otázek, jako by hodina interpelací, protože očekáváme, našeho pana komisaře. My jsme se snažili, abychom přesně skončili a on měl ještě jiné závazky, takže byl ještě trošku zdržen a vyzývám vás, abyste tady zůstali. A na, chvil, na chviličku tady přeruším naše zasedání, ale prosím neopouštějte se. Bien. Cher, euh, Děkuji, vážené kolegyně a kolegové. Prosím, zaujmějte znovu vaše místa. A prosím, eh, vyzvěte všechny kolegy, kteří využili těch třech minut přerušení, aby se vrátili do sálu a okamžitě dám slovo panu komisaři pro institucionální výměnu názoru, kterou uh, s ním máme v rámci strukturovaného dialogu, který umožňuje se podívat na to, jaké jsou priority v té oblasti, za níž je on odpovědný. A to i v tomto posledním roce mandátu. Zároveň mu chci sdělit, že právě jsme odhlasovali v našem výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti eh, dokument, který jsme sepsali na základě Eh, sdělení, eh, které on má na starosti o investičním sociálním paktu a že tento dokument bude eh, diskutován během příštího zasedání Evropského parlamentu v červnu ve Štrasburku. Pane komisaři, prosím, máte slovo, abyste Eh, během obvyklých 15 minut mohl hovořit a poté již budou tedy ty otázky, odpovědi. Prosím, máte slovo. Good morning, eh, Madam Chair, and... Dobré ráno, paní předsedkyně. Dobré ráno vám všem. Děkuji také eh, zpravodajce a zpravodajům za debatu. Já bych rád zdůraznil následující. V nedávné době Eh, komise hlavně v této oblasti byla nucena jít nad rámec toho, co bylo původně stanoveno, tak abychom nějakým způsobem mohli reagovat na situaci. A je pravda, že my jsme přišli s novým eh, balíčkem pro mládež, zaměstnanost a sociální investice. A je pravda, že to jistě není také konec. To znamená, že také víme, že musíme velmi aktivně spolupracovat ve snahách, tak abychom v podstatě resuscitovali měnovou unii. V souvislosti s výsledky našich snah samozřejmě eh, víme, že je to všechno velmi provázané, to znamená, že i uvidíme, jakým způsobem se bude vyvíjet eh, hospodářský růst a zpráva a řízení v hospodářské oblasti. Já bych se tedy teď zaměřil na některé body, tak abych vám mohl vysvětlit, jak by měla vypadat, jak by mělo vypadat provádění a prosazování těchto již zmíněných návrhů. A dá vám také určitý přehled toho, co vlastně máme naplánované do budoucnosti. Co se týče balíčku zaměstnanosti, tady máme tři hlavní odvětví, eh, ve kterých chceme podpořit eh, růst, chceme podporovat samozřejmě hlavně eh, zlepšování schopností a kvalifikací například ICT Jobs, tak tady jsme se rozhodli, že budeme podporovat digitální pracovní místa. Dostali jsme také podporu pana předsedy Barosa a tady jde hlavně o to, abychom spolupracovali s ostatními zúčastněnými eh, stranami, s podnikateli, s vědci, tak, aby se nám podařilo vytvořit nová pracovní místa v digitální oblasti. A jde o to, abychom se setkali také 20. a 21. června. To bude vlastně fórum, na kterém se všichni setkáme. Co se týče zelených pracovních eh, míst, tak tady máme různé tripartitní iniciativy, eh, také eh, aktivity pro zelená pracovní místa budou brzy zveřejněny, to znamená v červnu. A také si myslíme, že ta, to současné programovací období struktura, pro, pro strukturální fondy bude velmi důležité, protože tady musíme ještě stanovit ty různé vazby, protože eh, ty aktivity, které já jsem zmínil, nejsou jedinými na základě kterých můžeme pracovat. Potřebujeme také samozřejmě finanční podporu eh, z evropských eh, fondů. Co se týče zdravotní péče a pilotních programů, tak tady také chceme samozřejmě podporovat odborné vzdělávání, hlavně v oblasti péče o starší eh, lidi. Tady máme program, který začal na začátku ledna 2013 a bude trvat dva roky a tady se snažíme vlastně se zbavit těch současných problémů. My jsme vlastně také spolupracovali s účastními sociálními partnery a v roce 2012 eh, v prosinci jsme vlastně začali se sociálním programem a snažili jsme se tedy také věnovat těmto pracovním eh, místům. Eh, to všechno má co dočinění i s tím evropským pasem různých kvalifikací a schopností který je velmi důležitý, nebo měl by pomoci také mobilitě, to znamená, že nejde o to pouze, jak si vědět o těch příležitostech v jiných členských státech, ale také mít lepší přístup k těmto pracovním místům a zajistit eh, plná práva všem pracovníkům, kteří uh, budou, těch, budou této mobility využívat. Proto máme také to prováděcí nařízení. Co se týče balíčku sociálních investic, tak ten byl v podstatě iniciován nedávno v rámci irského předsednictví a včera jsme viděli, že komise se rozhodla zhostit se tohoto nového přístupu balíčku sociálních investic a bude tomu tak, tak v mnohých členských státech na základě doporučení Irsko bude, nebo mělo vlastně na začátku května konferenci, která se týkala balíčku sociálních investic. Hovořilo se o, nový, o nových nápadech, například o takzvané knowledge bank, to znamená bance znalostí, eh, schopností, která se bude snažit zlepšit koordinaci a která se bude snažit zlepšit spolupráci mezi členskými státy v oblasti sociálních politik. Já se velmi těším na to, že s vámi budu moci více detailně hovořit o tomto balíčku a bude tomu tak v červnu. A krom jiného v červnu budeme chtít také přijmout nové doporučení o e, integraci e, romské, e, romského obyvatelstva. Víte, že už jsme přijali společný rámec a v tomto roce chceme využít té správné di- dynamiky a chceme zdůraznit provádění a prosazování, kterému by měla, mělo na pomoc i toto nové doporučení, které jsme vypracovali s paní Redingovou, s více předsedkyní komise. A ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že to vedlo k doporučením pro specifické členské státy, pro pět členských států, včetně České eh, E, republiky, kde se snažíme soustředit hlavně na vzdělávání. V těch jiných členských státech se zaměřujeme e, na více věcí, je to takové trošičku obecnější a tady samozřejmě počítáme také s pomocí sociálního fondu a také jiných fondů a to bude velmi důležité pro e, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a také Slovenskou republiku. Dále, co se týče zprávy o pokroku týkající se provádění strategie, tak my budeme hodnotit pokrok členských států ve velmi brzké budoucnosti, hlavně tedy v souvislosti s eh, prováděním eh, strategií a komise identifikovala tedy určité konkrétní body, na které se budeme soustředit a budeme také hodnotit tedy pokrok v provádění a prosazování. To je něco, co je pro nás velmi důležité, je to velmi důležitá spolupráce eh, mezi mnou a paní vicepředsedkyní Redingovou, tak, abychom opravdu zajistili, že se budeme soustředit na obě dvě dimenze, to znamená na otázky diskriminace a také na otázky eh, chudoby a té obrovské propasti, jaksi i v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání mezi romským obyvatelstvem a zbytkem obyvatelstva. Samozřejmě, že se budeme soustředit i na otázky bydlení. Dámy a pánové, jistě víte, že jsme poslední době a i do budoucna se tak chceme, tak chceme činit, soustředovali hodně na zamě, za, zaměstnanost. Proto jsme také odsouhlasili ten, eh, zam, ten balíček pro zaměstnanost. Eh, proto také máme doporučení rady z konce února a od konce února jsme opravdu velmi úzce spolupracovali s členskými státy, ale také se sociálními aktéry, tak abychom připravili te, eh, to provádění té use guarantee. A, a také celý ten proces chceme samozřejmě i tímto urychlit. Já jsem včera hovořil s francouzským ministrem a ten mi vysvětlil, že v devíti regionech tuto chvíli již připravují odstartování pilotní fáze té takzvané use guarantee. A samozřejmě připravují velmi jaksi eh, komplexní, důležitý plán, který by zajistil eh, fungování takovéhoto programu nebo plánu na celostátní úrovni. My sam uvidíme, uvidíme, co eh, výjde tedy i z této iniciativy. Já si myslím, že v každém případě ta Use Guarantee je velmi důležitá. Balíček pro zaměstnanost se netýká ale pouze tohoto tématu, ale také jiných iniciativ. Na začátku července začneme s Aliancí pro učně, Tady nejde pouze o to navýšit eh, množství učňů, ale jde také o podporu kvality. Jde o to také, aby byly podporovány ty nejlepší osvědčené praktiky a systémy v oblasti učňovského vzdělání. Jde o to také, aby fungoval ten takzvaný dual training system, to znamená ten dvojí vzdělávací systém v této oblasti a uh Eh, celý ten program se vlastně odstartuje v Lipsku. Dále máme také ten nový rámec pro stáže a praxe. Ten by měl být odstartován v prosinci tohoto roku a my jsme se obrátili na naše sociální eh, partnery a poprosili jsme je, aby přispěli do toho procesu. Vypadá to, že v tuto chvíli ale mají jiné priority a nemohou se této spolupráci jaksi příliš věnovat. Nicméně my to chceme opravdu dokončit do konce tohoto roku. A další pilíř, nebo ten poslední čtvrtý pilíř, se týká mobility. Mobility obecně. Mobilita je něco, co je třeba podporovat hlavně i v souvislosti s mladou generací, která je mobilnější a která je také připravena odjet do jiného státu za prací ve chvíli, kdy nebudou schopni najít pracovní místo ve svém vlastním regionu. Kromě toho máme nebo připravili jsme spoustu inici, iniciativ a e, aktivit, které by měly podpořit mobilitu. V první e, řadě se snažíme posílit EURES, a komise v tuto chvíli vypracovává novou verzi portálu EURES. Jde o to, aby to užívání bylo eh, více systematické a bylo také efektivnější, aby ho členské státy mohly využívat lépe. 17. června bude, doufejme, odsouhlasené rozhodnutí Eh, mezi parlamentem a radou, které se bude týkat eh, posílení eh, spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Komise bude vycházet samozřejmě z úspěchu té přípravné fáze, protože samozřejmě naším cílem, cílem nás všech je posílit mobilitu a více cíleně spolupracovat i v rámci toho programu PSCI. To samozřejmě za předpokladu, že se nám podaří dojít ke schodě v rámci trialogu o PSCI. Co se týče eh, legislativy, máme, byla přijata eh, směrnice na podporu mobility, bylo to v Dubnu a tato směrnice chce zlepšit provádění a chápání evropské legislativy týkající se mobility. My také přeskoumáváme současnou legislativu, která se týká sociálního zabezpečení a jeho, ko, její koordinace. Tady samozřejmě jde o to, že eh, my chceme vědět, jaká je situace pracovníků, kteří se pohybují v rámci Evropské unie v souvislosti s jejich sociálním eh, zabezpečením. To znamená, že eh, i v tomto rámci Evropská komise se bude dívat na možnosti, jak vlastně exportovat nebo jak zajistit transfery těchto sociálních příspěvků pro tyto pracovníky a to také po dobu, která překročí tu lhůtu 6 měsíců, tak abychom ulehčili pracovníkům uh, jejich um, vlastně tu fázi, v rámci níž hledají pracovní místo. Samozřejmě, že jde nám také o to, aby se zlepšila hospodářská a měnová unie. A v této souvislosti vám chci říci, že komise vypracovává sdělení, která, které se týká eh, eh, nových dimenzí. A doufám, že toto sdělení bude zveřejněno ještě před červnovou eh, radou. My jsme si také samozřejmě, my jsme se snažili zohlednit také vaše připomínky, které zazněly minulý týden na schůzi, na, te, na vašem plenárním zasedání, které se učinil, eh, účastnil také Oli Ren. Proč ta sociální, sociální dimenze pro eh, hospodářskou a měnovou unii? Členské státy by měly mít více nástrojů na to, aby mohly bojovat proti těm asymetrickým šokům, tak aby se mohly také lépe vyvarovávat sociálním krizím. A proč chceme jenom jednu takovou politiku pro Evropskou unii? Fiskální politika v tuto chvíli je také lépe koordinovaná než eh, v minulosti, to znamená, že tady má, vidíme jaksi jasná eh, fiskální omezení. My si myslíme, že kdyby fungovala jednotná měnová unie, tak eh, by ta by celá ta koordinace i politika fungovala lépe než ve stavu, kdy každý členský stát má svou vlastní politiku v této oblasti, protože my samozřejmě víme, že ve chvíli, kdy nastane krize v jednom členském státě, tak, se, eh, tak to má dopady i na ostatní členské státy a ne pouze na jejich hospodářskou eh, situaci, ale také na jejich politickou stabilitu. A proto si myslím, že je velmi důležité, abychom se věnovali ekonomickým a sociálním problémům co, co nejdříve. Je také velmi důležité zajistit soudržnost a je třeba sledovat výsledky členských států měnové unie, protože jinak by mohlo dojít k tomu, že členské státy budou trávit příliš mnoho času opravdu v takovém začarovaném kruhu, v, takovém, jaksi, v takové zacyklené fázi, která se bude vyznačovat e, problémy, e, které souvisí samozřejmě s desintegrací, to znamená malá soudržnost, nezaměstnanost a tak dále a tak dále. To znamená, že snažíme se posilovat e, nástroje zprávy a řízení a je třeba se podívat na ty klíčové problémy v oblasti zaměstnanosti a v oblasti sociální, tak abychom mohli identifikovat ty problémy, abychom se jim mohli věnovat. Je třeba zvýšit dohled nad eh, těmito oblastmi i v rámci eh, našeho evropského semestru. Je třeba se tedy věnovat celému tomuto obecnému kontextu a je třeba zajistit, aby členské státy měly opravdu efektivní politiky zaměstnanosti a efektivní sociální politiky. Z toho důvodu musíme zajistit samozřejmě daleko užší koordinaci těchto politik. Samozřejmě, že je to komplikované, ale jsem připraven se s vámi o tom bavit. Eh, chápu, že mám velmi málo času, ale možná, že bych řekl ještě jednu věc nad rámec toho, co jsem právě řekl. Samozřejmě, že na pořadu naší práce máme ještě velmi mnoho bodů týkající se mimo jiné pracovně právních eh, záležitostí, eh, zdravotní péče a tak dále to znamená, že se mě samozřejmě můžete ptát na věci, které souvisí s tím, co jsem právě předestřel, ale pokud byste měli jakou jinou, jakoukoliv jinou otázku, tak prosím. Tak necháme ještě čas, aby kolegové a kolegyně mohli vystoupit a dát vám otázky. Nejdříve dáme slovo Čabaori a potom dalším kolegům, prosím. Eh, Už mám celou řadu zapsaných eh, kolegů a kolegyň, tak prosím, abyste byli velice struční. Eh, velice děkuji, paní předsedkyně. Vítám pana komisaře. Nemyslím si, že by bylo potřeba komentovat to, co bylo řečeno každém případě děkuji za veškeré informace, které, o které jste se tady s námi podělil, ale přesto několik otázek. E, jak je to se směrnicí o pracovním čase a teď o přenositel, a dále o přenositelnosti starobních důchodů a také jaké jsou iniciativy, pokud je o integraci Romů, kdy bude možné nám předložit návrh eh, hmatatelných jaksi návrhů. A můžete nám také něco říci, pane komisaři, o eventuálních iniciativách, které byste chtěli vy, jakožto Evropská komise, učinit do září nebo do konce parlamentního cyklu. Bylo by pro nás samozřejmě důležité vědět, co ještě můžeme od vás očekávat. Tak prosím, děkuji, aby všichni ostatní byli také takto struční, takže další kolega. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám velice, pane komisaři. Toto je zasedání takřka uzavírající určitý cyklus naší parlamentní práce a také vaší práce. Pravděpodobně již nebudeme mít příležitost příští rok. V, tom, v tento datum už budeme mít jiné starosti, alespoň mnozí z nás. E, proto je třeba podívat se na to, co nám ještě zbývá v roce 2013 na završení agendy, jak je logické, nechci, abyste se odkazoval pouze na práci kolegy a komisařů. Když jsem se podíval na seznam otázek, které spadají do vaší kompetence, myslím si, že vaše úsilí bylo nesmírně významné a důležité, ale možná že díky okolnostem výsledky eh, jsou eh, tedy nezrovna slavné. Eh, toto legislativní období eh, se vyznačuje spíše skutky nelegislativními. Máme tady samozřejmě celou řadu pracovních dokumentů, sdělení, workshopů, seminářů, ale stále ještě jsme nedosáhli něčeho významného. Ale v těch zbývajících měsících by tato komise ještě mohla, kdyby chtěla, vytvořit kalendář, který by jí umožnil splnit sliby. A seznam je poměrně dlouhý. Máme tady strategii bezpečnosti zaměstnanosti mládeže, legislativní iniciativu parlamentu týkající se restrukturalizace, sociální rozměr Evropské měnové unie, sociální zájmy jako takové. Nemáme směrnici o, o los elementos carcinógenos. Významná směrnice, o které se hovořilo, také ještě nebyla předložena. Máme tady vážné problémy a máme skutečně veliké obavy, co se týče směrnice vysílání vysílajících pracovníků, ale zbývá nám příliš málo měsíců aby se začlenila tato sociální tematika. A proto jednou z posledních nadějích je ta diskuse, kterou jsme měli o sociálním dopadu. Eh, je to diskuse zahájená minulou středu, ale bohužel tady byl pan Oli Ren, který nemá příliš velkou sensibilitu pro sociální otázky, který nám sice nabízel strukturální reformy, ale příliš málo toho řekl o velkých sociálních problémech, které jsou v Evropě. A proto, pane komisaři, já jsem velice pozorně poslouchal, co jste nám řekl. Eh, bylo by úžasné, kdyby se splnilo to, co jste tady přečetl, ale bohužel tomu asi tak nebude a nebude-li tomu tak, budeme mít veliké problémy, protože jsme vlastně dali veliká očekávání a chápeme, že právě problémy Evropy jsou tyto eh, nevyváženosti a že tady máme velikou frustraci. Čili, pane komisaři, je to velice důležitá diskuse. Také bych rád vám řekl, že tady máme veliké obavy s doporučením kolegia. Zdá se mi, že tady chybí sociální rozměr, alespoň v mé zemi například tady byly proklamace o různých eh, pracovních reformách a do důchodech. A přičemž, drahý kolego, v minulém roce, minulém roce Milí kolego, jsem moc, uh, musím vás přerušit, eh, takže teď uh, pan komisař odpoví. Ne, pardon, ještě paní Lambert. Děkuji, paní předsedkyně. My samozřejmě vítáme to, co vy jste říkal o těch zelených pracovních místech. Já jsem se také pana dcerka se chtěla zeptat na tu jeho strukturu, tak jak o ní hovoří a jak ji pos- popisuje. My jsme spolu už velmi dlouho spolupracovali. Ale víte co, já mám občas takový pocit, jako kdybychom tady čekali na Godota. Eh, chci se zeptat eh, na tu prováděcí směrnici, která se týká uh, volného pohybu. A já se ptám, zdali byste možná nám řekl, jak vy vnímáte tuto debatu o volném pohybu a jak si myslíte, eh, oprav, co si myslíte o tom provádění a co si myslíte o tom nedávném dopisu, který jste obdrželi od členských států? Myslím si, že to má také eh, zcela jasnou provázanost s tou eh, romskou strategií, takže jak se na to díváte vy? Vážený komisaři, dávám vám slovo, ale určitě bude ještě řada cel- dalších otázek. <clears throat> Uh, já musím být velmi stručný. Co se týče směrnice o pracovní, o pracovních hodinách. Co se týče této směrnice, tak komise se snažila samozřejmě nad tím zamýšlet. Ještě jsme nepřijali žádné konečné rozhodnutí, ale vypadá to, že toho času máme velmi málo v souvislosti tedy s touto směrnicí o pracovní době. Nicméně, co opravdu můžeme udělat, je nechat provést hodnocení dopadů v souvislosti s tou stávající směrnicí. A myslím si, že co se týče provádění té současné směrnice, hlavně ve zdravotnictví, tak my jsme velmi úzce spolupracovali s členskými státy, jako například s Irskem a Řeckem. Co se týče té portability, tak tady si myslíme, že došlo opravdu k, k značnému pokroku a myslím si, že v následujících týdnech se nám podaří dojít k nějakému kompromisnímu řešení mezi členskými státy a myslím si, že to bude v každém případě jeden z největších úspěchů irského předsednictví v souvislosti s touto složkou. My tedy v každém případě irskému předsednictví přijeme v té cílové rovince co nejvíce úspěchů. Co se týče romské strategie, tak hovořil jsem o těch eh, doporučeních a o hodnocení, která by měla být zveřejněna na konci příštího měsíce. A tady samozřejmě potřebujeme to ještě trošičku navýšit. A my už jsme to několikrát zdůrazňovali v souvislosti s romskými strategiemi, protože tady potřebujeme daleko lepší eh, spolupráci já si myslím, mohl bych v podstatě hovořit o nové dynamice díky eh, Radě Evropy a eh, eh, rozvojové bance plus tedy plus tady je třeba říci, že se celého toho procesu účastní i jiné, ak, jiní aktéři a je třeba opravdu zajistit, aby všechny ty zdroje v podstatě putovaly těmi co nejúčinnějšími kanály. To znamená, že ano, v rámci této mezinárodní spolupráce existují nebo vznikly nové prvky nebo nové dimenze. Dále, co se týče Evropského parlamentu, co je pro něj v tuto chvíli důležité, tak v první řadě určitě EURES. Já už jsem o tom hovořil. Ale co se týče té, toho našeho pracovního programu v souvislosti s legislativou, tak je třeba samozřejmě respektovat Evropský parlament a signály, které vysílá po určité době samozřejmě se ten manévrovací prostor pro debatu trošičku uzavírá i v souvislosti vlastně s nadcházejícími volbami. Nicméně nemyslím si, že toto by byl ten hlavní důvod, paní Lambert, protože jak bych to řekl, mm, není to hlavní důvod toho, proč vlastně celý ten program v rámci eh, té pracovní bezpečnosti je takový trošičku omezený. Jistě víte, že někteří, některé členské státy také v Radě Evropy se snaží opravdu udělat všechno pro to, aby tento pracovní program, tato agenda byla co nejvíce posílená. Všichni si myslíme, že je to zcela zásadní nejen pro provádění a prosazování té současné legislativy, ale pokud budeme mít dostatečné jaksi, zdroje a materiály, tak budeme jistě předkládat i nové návrhy. Dále pokud vy byste opravdu byli schopni nám ještě nějak pomoct, tak my bychom vám jistě byli velmi vděční. Ale tady jde o to, že přes všechny překážky, kterým čelíme a čelili jsme, tak budeme moci odstartovat konzultace, o kterých jsme hovořili a které se budou týkat hodnocení té nedávné strategie, což nám doufám otevře také cestu pro tu novou strategii, ale samozřejmě to bude vše vycházet nebo záležet na obsahu nebo na výsledcích eh, těch jednání. Já chápu také tu kritiku pana Serkase, který hovoří, eh, řekněme, o tom velkém množství eh, právních aktů. Ale já bych eh, rád zdůraznil jednu věc, Občas se jedná o otázky, většinou tedy jsou to ty finanční záležitosti, které jsou o něco méně důležité než ta legislativa. A tady hovoříme o víceletém finančním rámci a já si myslím, že tady se musíme soustředit na sociální fond, na ty nejvíce zranitelné a musíme zajistit, aby víceletý finanční plán měl opravdu sociální dimenzi. Já vím, že mám podporu parlamentu, hlavně vašeho výboru eh, ve všech těchto otázkách, ale ta vyjednávání ještě nebyla ukončena a samozřejmě, že to všechno vyžaduje naší energii, mou a mých kolegů, tak aby se nám podařilo opravdu dosáhnout těch nejlepších výsledků. A co se týče volného pohybu, protože to je zcela zásadní. Ten dopis čtyř byl odpovězen dopisem tří, to byla paní eh, Redding, paní Malström a e, já. A my jsme se snažili vyjasnit jednu věc. I když občas členské státy e, vnímají problémy nebo kraje, regiony si myslí, že tady dochází k příliš vysokému tlaku, tak je třeba rozdělit tu e, dimenzi těch vnitřních záležitostí a právo zaměstnanců a pracovníků pro volný pohyb. To jsou dvě věci, které je třeba oddělit. Zatím jsme nedostali žádné důkazy z těch členských států, kteří podepsali ten dopis čtyř. Důkazy na, základě, na, na jejich základě bychom pochopili, v čem vlastně spočívají ty problémy. Hovořilo se pouze o nedostatku. Eh, já jsem hovořil taky v European Policy Center a hovořili jsme tam vlastně, eh, nebo šlo o otázky, o, které se týkaly pracovního trhu a já jsem hovořil také o právu chudých eh, lidí, kteří mají právo volně se pohybovat v rámci EU a v jiných zemích. Danuta Jezle. Danuta Jaslověcká a potom paní Papadopolo. Prosím. Paní komisařu. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já velice často se účastním celé řady seminářů, celé řady zasedání v Evropě a velice často vidíme eh, a slyšíme kritiky, pokud jde o využívání sociálního fondu v době krize. Ve většině případů naši partneři zdůrazňují to, že v, pokud je o množství finančních prostředků, je všechno v pořádku, ale pouze na papíře. Ale v samotné praxi přímo v terénu zejména pokud jde o využívání těchto finančních prostředků pro zaměstnanost, ta situace není uspokojivá. A především mládež zdůrazňuje své pochybnosti, pokud jde o využití programu záruk pro mládež. Oni pre- preferovali program možností e, pro mládež. Já osobně mm, tento program schvaluji a líbí se mi, ale víme, že tato iniciativa Finska není pouze a čistě na úrovni sociální. Různé komunity se mohly účastnit vypracování tohoto programu, takže my bychom chtěli vidět, jakým způsobem dnes můžeme zajistit efektivnost tohoto programu, protože my vlastně vnucujeme členským státům řešení a členské státy by se naopak měly cítit zodpovědné za efektivnost realizace tohoto programu a vyřešení problému zaměstnanosti mládeže. Takže cítíme opravdové obavy v terénu. Chci se tedy ptát, jaké hodnocení plánujete, jestli to bude ex ante a jaká kritéria plánujete pro to, aby se mohlo zjistit, zda jsou prostředky efektivně využívány. Dnes jsme hovořili o situaci ve Španělsku a tam jsou opravdu obrovské problémy, pokud jde o budoucnost mládeže. Musíme být upřímní, nemůžeme eh, oklamávat mládež, nemůžeme dělat jen tak, jak si eh, Eh, na papíře, že jim přinášíme pomoc. Takže moje otázka. Jak je možné, že chybí prostředky pro programy, které ukázaly, že jsou efektivní? Třeba program Erasmus. Nemáme prostředky pro tento program a přitom připravujeme prostředky pro nové programy, které neznámy. Těch 6 miliard, o kterých se hovořilo, mohou zajistit eh, budoucnost pro mladé děti, kteří nemají práci? Tak tedy Antipony, Apadopolo a potom další, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem samozřejmě neslyšela pana komisaře poprvé. I tady v Evropském parlamentu se hodně ho- hovořilo o situaci naší zemi, také v souvislosti eh, s vašími návštěvami. A hovořili jsme o tom, že nechceme ztratit současnou mladou generaci. Když se podíváme na nezaměstnanost eh, mladých lidí, tak eh, v Řecku je to 27,5, na Kypru 14,1, ve Španělsku je to ještě více, ale je třeba říci, že u mladých lidí, tedy chci říci, že to tedy ty předcházející údaje se týkaly celkové nezaměstnanosti, ale co se týče mladých lidí, tak tady velmi často ta nezaměstnanost převyšuje 50%. A já chci vědět, co udělá pan Boroso a co udělají všichni ostatní pro to, aby se tato situace eh, zlepšila. Protože vy jste vyhlásili válku proti nezaměstnanosti, ale já jsem velmi zklamaná, protože já, ať jdu kamkoliv, tak Eh, hovořím s evropskými občany o hospodářské krizi, hovořím o krizi důvěryhodnosti a důvěry a v naší zemi vám musím říct, jsou všichni velmi, velmi zklamaní tím nedávným rozhodnutím eh, euroskupiny, protože v jiných členských státech se hovoří o snižování nebo v podstatě o tom shortcutu nebo haircutu eh, dluhu a u nás eh, eh, dochází k redukci eh, vkladů, takže naši lidé jsou opravdu velmi zklamaní. Mám velmi praktickou otázku. Jak chcete zajistit silnou sociální dimenzi pro strategii 2020? Jak chcete zajistit, že nebude docházet k odlivu mozku, protože ten odliv mozku je opravdu frustrující. Ti nejmladší absolventi, doktoranti, ti všichni utíkají a vy jste říkal, že je třeba posílit EURES a portál EURES tak, abychom podpořili mobilitu. Znamená to, že vy vlastně chcete, aby ta mladá generace opouštěla své země, protože trojka se rozhodla na těch úsporných opatřeních bez investic a na konci to není žádné řešení. Není řešením ptát se nebo říct španělským, kyperským, řeckým mladým lidem, aby všichni odešli do Německa, do Austrálie, do Spojeného království nebo do Spojených států amerických to není řešením. Opravdu není řešením, protože na konci dne vy vlastně ničíte naději těchto lidí tím způsobem, že vy vlastně tu mladou generaci vysíláte do jiných zemí a ty státy jsou nuceny přijímat lidi ze třetích zemí. Tak prosím další kolegové. Uh, v první řadě bych rád řekl, že vy jste se zaměřil na všechny ty pozitivní programy, které v tuto chvíli probíhají. Vy jste hovořil o těch e, prioritách. Myslím si, že bychom se na, ně, na nich zde shodli. Asi by tady zavládl konsenzus, i když s některými malými výjimkami. Nicméně, když se na to podíváme z obecnější perspektivy, musíme se ještě podívat na konkurenceschopnost evropského hospodářství a e, evropské ekonomiky. Já jsem se včera díval na televizi a viděl jsem pana Barosa, jak hovoří v britské televizi a jak vyzývá k libe realizaci pracovního trhu v celé Evropské unii ale šlo hlavně o to, aby vlastně polevili ta, a polevila ta úsporná opatření. Já vím, že jemu šlo hlavně v podstatě o ty pracovně právní eh, pravidla, která jsou v kompetencích a v pravomocích členských států a víme, že některé členské státy opravdu potřebují strukturální reform, reformy proto, aby jim klesla nezaměstnanost a aby se jim podařilo vyvážit e, e, své, jejich rozpočty. Nicméně, e, my tady máme už nějaké nastartované programy, které budou fungovat dál. Vy jste zmínil některé konkrétní věci, jako například jste zmínil to prodloužení té lhůty 6 měsíců na delší období pro eh, vlastně zajištění sociálních příspěvků pro lidi, kteří hledají práci. A já se ptám, myslíte si, že je tady něco, co, o čem bychom v tuto chvíli mohli říci, že to možná tak úplně nepomůže, že to nezlepší e, tu situaci na pracovním trhu, protože my jsme hovořili o těch jaksi hlavních prioritách, ale existují ještě nějaké věci, které bychom spíš e, odložili stranou, protože my samozřejmě chceme, aby ta naše spolupráce byla co nejlepší. Sergio, proto? Sí, gracias, presidenta. Señor comisario. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Problém není to, co nám říkáte. Problém je to, co nejste schopen udělat. Domnívám se, že komise byla mimo hru během těchto let překona, prostě vždycky byla jaksi zahlcena eh, událostmi Eh, protože vy tady představujete sérii opatření, eh, které eh, možná už byly proklamovány na začátku legislativního období, ale teď nás bývá málo měsíců. A čili není to projekt zahájení legislatury, ale projekt konce legislativního období. Já si myslím, že pan komisař tady řekl řadu věcí, s nimiž souhlasíme v naše, na našem výboru pro zaměstnanost, že bychom měli naplnit ještě něčím toto legislativní období. Náš výbor by to rád také udělal, ale neudělali jsme to, takže tady musíme také kritizovat sami sebe. Když vás slyším, jak hovoříte o zárokách pro mládež a o pilotních projektech, eh, eh, když se podíváme na situaci mládeže, eh, v některých státech speciálně zdá se, že si neuvědomujete tu frustraci, která zde pládne. Eh, proč například se nezavršilo již před rokem projekt evropských fondů? Eh, my jsme se snažili zavádět záruku, víme dnes, že to je 6 miliard, abychom zaručili v národních strategiích zaměstnanost mládeže a že to má být kolaterální kapitál nebo snad kolaterální kapitál, který se bude půjčovat podnikům. Eh, nic o tom se neví, co bude tedy probíhat v těchto posledních měsících legislativní období. Pojďme si dát priority. Priority a strategii mě například způsobuje velké obavy, co se stane se sociálním pilířem Evropské měnové Eh, hospodářské unie. Když se nám nepodaří posílit ji, eh, tak se nám nepodaří dospět ku předu. A pane, paní předsedkyně, ještě 30 vteřin. Zajímalo by mě také, jak to vypadá v evropském semestru. Vy jste nám řekl, že je důležité, abychom se soustředili na sociální plány eh, v adekvátních plánech. Ale když v doporučeních komise státům pro jejich národní plány nic nebude, eh, tak eh, nic toho nebude. Vidíme zatím velice málo z toho, o čem jste hovořil, čili vidím skutečně velice málo věcí. Drahý kolego, eh, je třeba, abychom prostě uzavřeli strategii a zbývá nám strašně málo času. Drahý kolego, já teď ještě dám slovo Evelyn, Regner, Evelyn Regnerové a Malice Arnerabatu, aby se mohli vyjádřit v jejich jazycích a pan komisař akceptoval, že bude mít trošku více času, takže potom budeme hovořit anglicky. Nejprve tedy eh, naše, tyto dvě kolegyně a poslední již budou hovořit v angličtině, takže Evelyn Regner. A tím uzavírám seznam řečníků. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, já vím, že komise nemůže kouzlit, ale co by mohla zcela určitě udělat je posílit institucionalizovaný sociální dialog a chránit ho. Ráda bych věděla, co vy a celé kolegium komisařů plánuje proto, aby se dodržely rámcové dohody, aby se chránily rámcové dohody sociálních partnerů. Konkrétně se jedná o kadeřníky, ale existují i jiné dohody, které je třeba dále rozvinout a chránit. Komise v průběhu ilých dějin byla vždy aktivní, když se jednalo o slučování nejrůznějších tradic a docílit výsledků. Členské státy, alespoň já mám ten dojem, se teď snaží eh, tyto výsledky tak trochu klešťovat, ale komise je opravdovou podporou pro to, aby se tyto dohody chránily a dále rozvíjely. A mě by tedy zajímalo, co teď komise dělá pro to, aby tento důležitý instrument dále podporovala a chránila. Malika Bena Rabatu. Budu se snažit být co rychlá. První otázka se týká eh, vlastně těch sociálních ukazatelů a přehledu, které by byly strukturovány. Hovořili jsme o relevantní strategii, ale stále ještě nám chybí ukazatele, indikátory, které by nám umožnily mít lepší postoje a uvědomit si analyticky, jaká je situace. To se týká sociální, zapojení mládeže, vzdělávání a tak dále. Druhá otázka, hovořil jste mezi prioritami o zaměstnanosti v zdravotnictví ve Francii, ale myslím si, že tomu tak je i jinde. Máme nedostatek zdravotního personálu a také lékařů a jsme ve hrozné situaci kdy musíme eh, mít sociální zdravotní profese dvojího typu lékaře s národním statutem, s velkými právy a pravomocemi a pak celou řadu eh, lékařů, kteří eh, vystudovali v zahraničí a kteří mají nižší statut. Takže moje otázka, jak vyřešíte tuto otázku, protože to vytváří frustrace, ale kromě toho i další problémy. A poslední drobná otázka, význam mobility mladých, a to nejenom studentů v magisterském studiu. Musí se to týkat i všech dalších mladých lidí, a tuž odborném vzdělávání, nebo kteří ukončili předčasně školní docházku. Ale vždycky je tam problém jazykový u této mobility, takže jakým způsobem budete integrovat tuto lingvistickou otázku pro mladé lidi, aby ta mobilita byla pro ně větší, i když to nejsou studenti na vysokých školách. Děkuji. Děkuji, prosím, komisaři, máte slovo, který bude se vyjadřovat a bude také tlumočen a pak budou další kolegové ještě, prosím. Eh, thank you so much. Děkuji vám mnohokrát za vaše otázky. Potřeboval bych opravdu velmi mnoho času, abych mohl obsáhle odpovědět na vaše otázky, ale byl tu zmíněn sociální fond. Chci vám říci, že v krizové situaci sociální fond bude a je velmi nápomocný a efektivní eh, nástroj i v rámci našich iniciativ týkající se nezaměstnanosti a mládeže. Hovoříme tady o 16 miliardách, eh, které můžeme mít z toho toho eh, fondu. V podstatě to šlo z fondu pro rozvoj do fondu eh, sociálního. Například eh, situace v Lotyšsku je velmi špatná, opravdu ve, velmi, velmi kritická. A tady se nám podařilo opravdu zajistit transfer z RDF do ESF. E A také šlo o to, že se nám podařilo změnit eh, celou tu metodologii kofinancování, to znamená tak, abychom pomohli opravdu těm potřebným eh, státům, tak, aby mohli využívat eh, zdroje ESF daleko lépe. A v Řecku například byla velmi napomocná i Task Force, která spolupracovala s vládou, aby identifikovala, které věci musí být v podstatě, který musí být pomoženo a který, které musí být podpořeny v první řadě. To znamená, znamená, že eh, k tyto zdroje ze sociálního fondu eh, jdou opravdu do mnohých členských států. Jedním z posledních eh, států je Rumunsko, které obdrží tedy ty poslední mm, zdroje pro tento rok. Vždy se snažíme zajistit opravdu velmi dobrou kvalitu, co nejvyšší kvalitu, to znamená, chceme zajistit, aby docházelo k co nejméně chybám a to je opravdu extrémně důležité z mnoha hledisek, protože my musíme také prokázat, eh, že ty zdroje jsou využívány správně, že je to velmi důležitý finanční instrument a je jen logické, že chceme zajistit opravdu bezpečnou obálku pro tento fond. To znamená, eh, Evropský sociální fond je zcela zásadní je opravdu zcela zásadní pro provádění také těch záruk pro mladé lidi, a já jsem nucen to opravdu opakovat několikrát denně. Tento nástroj je 6 miliard, který e, přišel, s kterým jsme přišli e, v únoru, tak to je jen takový jaksi doplněk e, pro tu podporu, která, kterou e, poskytujeme už i tak. To znamená, je to pro ty regiony, kde nezaměstnanost překroč, překročuje 25% u mládeže. To znamená, že my se snažíme těmito 6 miliardami opravdu eh, dosáhnout změn. To znamená, je třeba se zaměřit na ty regiony, kde ty Eh, kde ty státní peníze a peníze z jiných fondů nejsou dostatečné. To se určitě bude týkat asi celého Španělska, Řecka, eh, jeho jižní části Itálie a Portugalska si myslím, že eh, asi celého území, protože tam je to rozložení těch problematických oblastí opravdu um, velmi velké, to znamená, že pokrývá skoro celé eh, území. Co se týče odpovědnosti eh, členských států, tak my jsme v této souvislosti přijali v únoru eh, doporučení rady a to po třech měsících velmi intenzivních jednání i v průběhu Vánoc to znamená, že členské státy a příslušné úřady hovořily o těchto zárukách pro mladé, protože se chtěli ujistit, aby na konci dne přišli s něčím, co je proveditelné, co je něčím, co lze provést a prosadit. A na základě tohoto jsme začali v podstatě podporovat také eh, výměnu informací mezi, mezi odpovídajícími oblastmi, hlavně tedy co se týče veřejných sociálních služeb. Eh, spolupracovali jsme také velmi intenzivně se Slovenskem, které má velmi vysokou nezaměstnanost eh, mezi mladými. To znamená, že jde o to hlavně propojit ty sociální úřady, veřejné veřejné úřady v členských státech, protože eh, ti musí opravdu spolupracovat se sociálními partnery, se zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Dále eh, snažíme se dále pracovat na programu, to znamená, že se snažíme eh, kombinovat ty různé nástroje, to znamená Evropský sociální fond, záruky pro mladé, eh, národní peníze, to znamená to všechno dohromady. A eh, máme tu ještě Evropskou investiční banku, která zjistila, že také může pomoci tím, že bude poskytovat úvěry podnikům, které zaměstnávají mladé lidi. A toto je velmi důležitý pokrok, velmi důležitý vývoj. A je to velmi důležité, protože teď máme v podstatě nového přítele. A tím novým přítelem je pan Schäuble. Pan Schäuble přednesl nedávno velmi důležitý projev Víte, já si opravdu nemyslím, že by to bylo pouze eh, retorické, to, co on eh, říkal. Já si myslím, že on opravdu to myslel eh, vážně. Eh, jde samozřejmě o ty obavy o naše mladé lidi a na druhou stranu máme samozřejmě eh, ty rozpočtové prostředky, které jsou k dispozici poté pro různé iniciativy, včetně Evropského sociálního fondu. Sa, eh, Samozřejmě, že já tady nemusím opakovat to, co říká pan von der Leyen. Eh, když bych chtěl nastínit, jaká je situace v souvislosti s nezaměstnaností a chudobou. Chceme ale tady nějaké eh, rozhodnutí v souvislosti eh, s hospodářskou a měnovou unii, tak aby ta bankovní unie se také posunula trošičku o krok dopředu, protože se o tom v tuto chvíli velmi málo hovoří. Ale myslím si, že je to něco velmi vítaného a je to velmi dobrý signál, který přichází od pana Schäubleho, který opravdu hraje zcela ústřední roli i v souvislosti s reakcí na krize, včetně té kyperské. A tím se dostávám k tomu, co říkala paní Papadopolu. Já zcela souhlasím s tím, co zde říkáte vy v souvislosti s mobilitou. A já bych jen zdůraznil ještě tu možnost podívat se na ten můj projev z minulého týdne, kde jsem odpovídal na otázky eh, v tom eh, institutu, kde, jsem, tedy, kde mi byly položeny stejné otázky a já jsem měl daleko více času na odpověď. Ale Pravdou je, že bychom neměli předpokládat, že mobilita a flexibilita vyřeší všechny problémy v Evropské unii a zajistí absolutní vyváženost. To je proč potřebujeme opravdu opravdovou sociální dimenzi, která bude součástí hospodářské a měnové unie. A prvním krokem, který bychom mohli učinit v rámci toho současného právního rámce, který je třeba respektovat, je podívat se na tu, na tu tabulku, přehledovou tabulku těch sociálních e, ukazatelů a ukazatelů zaměstnanosti, tak abychom se na to všichni podívali, ministři, Evropský parlament, sociální partneři a abychom nějakým způsobem byli schopni včasně identifikovat tu přicházející nevyváženost v různých regionech, tak abychom mohli co nejrychleji a včasně eh, reagovat. Samozřejmě, že se to také týká té fiskální kapacity a v rámci sociální dimenze hospodářské a měnové unie. Nicméně před létem se k tomu asi v radě nedostaneme, ale myslím si, že eh, nezbytnost a potřeba tohoto by eh, měla být potvrzena, nebo by si ji měli všichni uvědomit co nejdříve. Je pravda, že všechny členské státy musí udělat vše, co mohou pro zlepšení své konkurenceschopnosti. Já chápu i to, co říká pan Benin. A rada se také bude zabývat eh, těmi desíti vlastně nej, těmi desíti právními akty, které přispívají k nejvyšší administrativní eh, zátěži my se toho budeme účastnit velmi konstruktivně a to znamená také, že je třeba zajistit, aby to, co funguje, eh, podstatě nebylo nějakým způsobem eh, redukováno, protože tady nám jde o to zajistit lepší konkurenceschopnost eh, pro všechny. To znamená, že nechceme žádné kontroverzní rozhodnutí. Stejně tak, jako bylo řečeno včera, jde tady o to zajistit přístup k financím, jde, zajistit, jde o to zajistit opravdu dostatečné finanční prostředky do našich ekonomik, tak aby byly podpořeny investice. A velmi často se to přehlíží, velmi často přeskakujeme velmi rychle k jiným eh, záležitostem. Eh, k tomu občas dochází i i ve Spojeném království. Eh, to velmi často se členské státy rozhodují pro toto takzvanou zkratku, která ne úplně vždy funguje, ale je třeba identifikovat opravdové důvody krize a najít opravdová řešení. Paní Regner, ano, eh, sociální dialog je pro toto všechno velmi eh, důležitý. My právě jsme vydali zprávu týkající se eh, průmyslu a hovořili jsme o těch škodách, ke kterým došlo. A já velmi brzy pojedu do Aten a v rámci této mise budeme hovořit eh, o naší společné snaze, snaze s eh, Mezinárodní organizací práce, jejímž hlavním cílem bude podívat se na to, jakou eh, roli v podstatě bychom měli v budoucnosti hrát, protože my nechceme, aby ty státy, které se v tuto chvíli nachází v krizi, aby vypadly z toho sociálního dialogu. Děkuji, pane komisaři a v souvislosti s těmi ukazateli vám chci říci, že po velmi dlouhých rozpravách v tomto eh, výboru jsme se rozhodli, že v té naší rezoluci bude ten takzvaný scoreboard, ty přehledové tabulky, který, které se týkají eh, toho balíčku sociálních investic, takže eh, jenom jsme chtěli vědět, abyste věděl, že k tomu hlasování došlo. A teď tři poslední řečníci, paní Cornelis a ještě další. Thank you, Chair, and thanks for all the information and activities. Um, I'd just like to, to pick up uh, on that scoreboard uh, uh, question because... Co se týče těch přehledových tabulek, uh, vy hovoříte o tom, že chcete zajistit, aby ta sociální eh, dimenze byla opravdová, aby měla opravdové důsledky, ale já mám trošičku strach, že ta sociální dimenze nebude závazná a že se jí nebudou držet všichni